Domnívám se, že pan komisař Schmidt už je připojen jakožto vzdálený účastník. Těší nás, že ho zde máme, poněvadž jde, respektive nastal čas projednat tu velice očekávanou směrnici o spravedlivé minimální vzdě zaměstnance EU. Každý eh, by měl mít právo na slušnou odměnu za práci bez ohledu na to, kde v Evropě žije, ale neodpovídá to dnešní realitě. Eh, zhruba jeden ze šesti zaměstnanců eh, patří mezi nízkopříjmové a většinou se jedná o ženy. A to možná když eh, jsme museli zastavit ekonomiku kvůli lockdownu, hm, tak toto vyšlo najevo a bohužel tedy eh, týká se to také lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, které je tolik potřebné. Práce na iniciativě na minimálním mzdě v EU, eh, což přislíbila loni paní předsedkyně Ursula von der Leyen, a která podporuje naplňování principu 6 Evropského pilíře sociálních práv a mest, se stala zásadním prvkem obnovy, strategie obnovy v Unii. Já vím, že jde o velice ambiciozní projekt a že eh, je to také poněkud nebezpečné, rizik, riskantní, poněvadž neexistuje návod, který by vyhovoval všem a proto se také budeme o tom dnes bavit s panem komisařem Šmitem. Tak já bych začala tím, že dám slovo panu komisaři Šmitovi. Pane komisaři, máte 8 minut pro vaši prezentaci a poté proběhnou dvě kola otázek a odpovědi. Takže nyní máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, já mm, myslím, že jste krásně uvedla teda ten kontext našeho návrhu a slib eh, paní předsedkyně komise eh, během její prezentace v Evropském parlamentu. Ona se zavázala, že bude zaveden právní nástroj, který eh, stanoví úroveň minimální mzdy v Evropě. Argument, že musíme respektovat eh, tedy hodnotu a důstojnost práce, to je tedy ten argument. Ve skutečnosti jsme v situaci, kdy zhruba 10 pracujících, těch, kteří chodí každý den do práce, jsou postiženi nějakým způsobem covidem. A dále máme situaci v integrované Evropě na integrovaném eh, společném trhu, kde máme obrovské rozdíly Eh, ta minimální eh, mzda se mezi nejchudším a nejbohatším členem eh, liší v poměru 1 k 7. A my tedy toto nyní začínáme řešit v kontextu covidové krize. Takže o co tady půjde? Za prvé, smlouvy EU nám jako komise nedávají v této oblasti veškeré kompetence. Takže komise musí přísně respektovat kompetence, které má podle smlouvy. My tedy podle smlouvy můžeme předkládat návrhy a legislativní návrhy, které se týkají tedy podmínek práce, ale my nemůžeme stanovovat mzdy. Takže my v návrhu nestanovíme minimální mzdu pro Evropu. My vytváříme pouze rámec pro to, aby eh, členské země spolu se sociálními partnery eh, mohly tedy zákonem určit minimální mzdu. To je první věc. Dále, my už jsme se o tom bavili, nemáme v Evropě jednotný systém Eh, máme, no mohl bych říct, že máme 27 systémů, ale v podstatě máme dvě skupiny systémů. První to jsou členské země, které zákonem stanovenou minimální mzdu nemají a eh, mzdy se určují jedině eh, cestou kolektivního vyjednávání. A já tedy od začátku se hlásím k slibu respektovat tento systém a nejenom respektovat, ale také ho chránit. A toto je také promítnuto do našeho návrhu. Chceme jasně říci, že neexistuje žádný závazek pro země, které využívají výhradně systém kolektivního vyjednávání, tedy ty nezavazujeme k tomu, aby přešli eh, ke zákonnému stanovení minimální mzdy. To, co my tedy děláme, tak to je právní garance, která tedy mm, zajistí, že ten systém může zůstat neporušen. Druhá věc, my se zabýváme nejenom minimálními mzdami, ale vzhledem k tomu, že v těch zemích existuje pouze systém kolektivního vyjednávání, chceme tento systém podpořit. Domníváme se tedy, že kolektivní vyjednávání nemůžeme zanedbávat, naopak musíme ho podporovat. Proč? Především Evropská unie je založena na určité ekonomické koncepci a té říkáme sociálně tržní hospodářství. A právě to, to, do tohoto sociálně tržního hospodářství je třeba znovu zavést tedy tento prvek kolektivního vyjednávání. Máme totiž země, kde tedy eh, to kolektivní vyjednávání eh, je velice rozšířené, možná funguje téměř eh, ve 100%, 100% případů, zatímco třeba v Bulharsku se kolektivní využívání využívá pouze zhruba ve 30 případech pracovního, 30% pracovního trhu. Takže eh, toto se týká článku 4 o kolektivním vyjednávání. My zde stanovíme eh, eh, cíl 70%, že totiž 70% mest by se mělo určovat cestou kolektivního vyjednávání takže toto je cíl, který formulujeme a ten cíl je samozřejmě dosažitelný středně doby až, až dlouhodobě. Pokud se týče zákonem stanovené minimální eh, mzdy, tak tady eh, je důležitá, důležitým slovem přiměřenost, adekvátnost. Eh, a tady je naším cílem zaprvé dosáhnout konvergence. Eh, my samozřejmě eh, o konvergenci usilujeme prostřednictvím mnoha politik eh, v Evropské unii. Je to třeba sociální konverze, která je součástí dalšího rozvoje společného trhu. A také členské země, které mají stanoveny eh, minimální mzdy zákonem, aby posoudili její výši a eh, zejména z toho hlediska, zda eh, tak, jak je mají stanovené, jsou garancí slušných životních podmínek. Eh, my tedy budeme hovořit o určitých kritériích, které se mají používat pro toto hodnocení, ale samozřejmě mm, mohou mít, nebo asi budou mít tedy kritéria vlastní, vycházející z vnitrostátních tradic. Protože eh, důležité je, aby eh, to vycházelo, tedy ta minimální mzda vycházela z něčeho, co v tom státě bude resonovat. Eh, tady, eh, co chceme, aby se posuzovala, to znamená, eh, patří tady kupní síla této minimální mzdy, to znamená, aby tedy, pokro, tedy pokryla jaksi ty základní životní potřeby. A samozřejmě, že víme, že tam jsou tam i ve hře nějaké další sociální benefity a podobně. Ale v podstatě skutečně jde o to, aby eh, to odpovídalo potřebám. Eh, dále tady by se mělo vycházet eh, z budoucího růstu. A další důležitá věc je, my vysíváme členské země, aby používali také mezinárodní ukazatele, které jim pomohou posoudit adekvátnost eh, minimální mzdy. To máme vlastně eh, v úvodních bodech, že indikátor jako 60 eh, minimální mzdy nebo 50 průměrné mzdy a tak podobně. My Dále, pokud se týče eh, sociálních partnerů, tak ti by měli být eh, zapojení do stanovování těch minimálních mzdech, eh, mest. Je to samozřejmě věc, která souvisí se sílou sociálního dialogu, takže to je věc, kterou také chceme posilovat samozřejmě. Co se týče respektování minimálních mest vyjednaných kolektivně. Tady se odkazujeme na směrnici o veřejných zakázkách. Členské země v podstatě mohou už na základě této směrnice sledovat, zda eh, firma, která se uchází o státní zakázky, respektuje Eh, jak tedy minimální mzdu, tak také kolektivní dohody. No a ještě jedna věc. Eh, my, eh, jak říkáme, nemůžeme stanovovat mzdy jako komise, ale můžeme je monitorovat a to tedy také chceme dělat. Za prvé tady chceme, aby členské státy předkládaly zprávy o tom, jak se u nich ta minimální mzda vyvíjí a z čeho se skládá. Dále, eh, jak se vyvíjí také míra kolektivního vyjednávání a to se týká Eh, jak těch, kde, mm, těch zemí, kde mají minimální zákonnou mzdu, tak také těch, kde se vše spoléhá a odvozuje pouze od kolektivního vyjednávání. Pane komisaři, říká paní eh, předsedkyně, eh, když tak já vám další tři minuty. Pan komisař, už jsem skončil. Ano, já vím, že to je důležité téma také eh, pro nás, eh, Apple, ale musíme přísně dodržovat čas, poněvadž máme tlumočení pouze do 12.30, nemáme mnoho času. Takže dostáváme se k prvnímu kolu otázek a budou to koordinátoři a jako první pan Radke za EPP máte dvě minuty. Já, jako komisáři, tak paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, já vám moc krát děkuji za eh, tu prezentaci eh, panu Šmitovi a děkuji za práci v posledních měsících. Ten návrh, který teď leží na stole, eh, už je předmětem diskuzí dlouho a byl velice naléhavě očekáván. A první reakce ukazují, tu šíři eh, názorů na politickém spektru na toto téma. Já jsem v posledních dvou dnech eh, dostával eh, určité maily. Česká kabina se omlouvá panu Radkemu, je velice špatně rozumět. Když se na to teď podívám, tak eh, si myslím, že mohu pouze říci, že je to návrh, který jde správným směrem. Já jsem zejména rád, že ve středobodu tohoto návrhu eh, je otázka centrálního stanovování nebo definování eh, toho eh, tarifního, tarifní provázanosti. Eh, to je eh, pravidlo sociálně, sociálního hospodářství a myslím si, že je třeba říkat, že už v Evropském společenství uhlí a oceli měly nejvyšší úřady právo zasáhnout a intervenovat v případu, že mzdy v oblasti uhlí a oceli e, jsou nějakým způsobem oslabeny. Takže tohle je i předmět, tohle je i důvod, proč si myslím, že Evropská unie by to měla být podobně a měla by jít stejným směrem. A děkuji všem zúčastněným. Děkuji vám. Nyní paní Jongerius. Máte slovo na dvě minuty a poté má, paní Brune. Paní Jongerius, prosím. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Dá se říct, že Evropa se vydává jiným směrem tímto návrhem komise. Vidíme, že paradigma se eh, odklání od čistě hospodářské soutěže spíše směrem ke konvergenci, takže já vítám tento návrh a velice bych chtěla poděkovat eh, komisi za to, že ho předložila. Je to v podstatě taková hráz, která bude e, bránit e, tlaku na nižší mzdy a navrhovaná směrnice nastavuje kritéria, jako je statutární minimální mzda, která bude muset být naplněna. Buďte ujištěni, že budeme bojovat za garanci toho, aby pracovníci eh, vydělávali nejméně 60% mediánové mzdy eh, nebo 50% průměrné mzdy eh, tam, kde statutární minimální mzda existuje. A zároveň vnímáme pozitivně ten vývoj, při kterém eh, čím dál více pracovníků spadá pod kolektivní smlouvy. A tohle je skutečně věc, kterou ukazuje studie za studií a je to nejlepší způsob, jak dosáhnout sociálního pokroku v celé Evropě. A proto si velice vážím toho, že se soustředujete na posílení kolektivního vyjednávání a já se v tomto návrhu pozorně podívám na definici kolektivního vyjednávání. Ale e, zároveň bychom měli zajistit a bránit e, fungující národní modely a postarat se o to, aby byly plně respektovány. Pracovníci tak dostanou více jistoty, když, bude, když budou členské státy muset zajistit, aby byly respektovány kolektivní smlouvy a minimální mzdy u zadávání veřejných zakázek. Opatření proti zastrašování a nátlakům na odbory musí být přijata a podle mého názoru je také potřeba se zbavit jakýchkoliv odvodů z minimální statutární mzdy. Nicméně tady začíná sociální změna podle mého názoru a děkuji vám. A děkuji nyní paní Brine za Renew a paní Žame se prosím připraví. Takže paní Brine, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, rádi vás vidíme. Osobně a za francouzskou delegaci Renew mě těší tento návrh směrnice, že je to směrnice a ne pouze doporučení. Protože já si myslím, že nastal okamžik k tomu, abychom postoupili v sociálním mm, e, zbližování a směrem také k v tom směru pilíře sociálních práv. Nemůžeme se vyhnout sociální konvergenci. V celé Evropě máme problém úniku mozků v některých oblastech, takže musíme posílit minimální platy. Jsem také ráda, že to posiluje a umožňuje i kolektivní vyjednávání práva pracujících a že budoucí evropský rámec minimálního platu umožní vyrovnat mezeru mezi muži a ženami, která je zatím stále veliká. A pak jsou tu stále ještě problematické oblasti jako pečovatelská zaměstnání, vzdělávací a tak dále. Otázka je, jak to bude pokrývat atypické zaměstnance, například eh, platform. Ano, děkuji. A nyní paní Žame za ID. Zdravím vás, paní předsedkyně. Pane komisaři, před rokem komise se rozhodla, že nastartuje tento projekt evropského minimálního platu evidentně existují velké ekonomické rozdíly mezi členskými státy, mezi severem, jihem, východem, západem. A teď je tu najednou ambice vytvořit regulační rámec, ale ten musí, má zlepšit tedy pracovní podmínky pracujících. Ale slyšeli jsme velmi rozporuplné informace o tom, jak se bude postupovat, jestli to bude 60% průměrného platu a pak se vysvětluje, že to nestačí. Ale podívejte se, naše ekonomiky jsou teď obětovány na e, oltáři různých problémů, včetně obchodních dohod, které uzavírá pouze Evropská unie. Dochází k únikům, k delokalizacím jak chce Evropská unie bojovat se sociálním dumpingem? Když nechrání ani svůj vlastní vnitřní trh při podpisu a uzavírání dohod se třetími zeměmi, které nerespektují stejná pravidla sanitární a environmentální a jiná, jako dodržujeme my. A pak je tu problematika covidu, jestli využijete tuto krizi k tomu, abyste prosadili ty vaše federalistické směrnice. Ale nám v princip směrnice nevyhovuje. Musíme respektovat svrchovanost a národní tradice každého státu. Děkuji paní Petr Hansen a připraví se, prosím, další kolega. Can you hear and see me? Slyšíte mě a vidíte mě? Dobře, tak teď myslím, že to funguje. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři Šmite, že jste sem dnes přišel. Já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že mnoho Evropanů, příliš mnoho Evropanů vydělává mzdu, kterou, ze, ze které nevyžijí a že se to zhoršilo v, v situaci koronakrize. A proto si vážím toho, že komise se snaží řešit téma chudoby a je potřeba uh, učinit kroky, které by přinesly změnu a je třeba respektovat fungující modely kolektivního vyjednávání. Uh, pokud jde o tento návrh, tak bohužel tenhle návrh k tomu zkrátka nedostačuje. Obávám se, že tato směrnice nezmění nic na tom, že lidé budou moci uh, legálně pracovat za mzdu menší než 2 eura za hodinu, což není životní minimum pro nikoho. Otázka je, které země vlastně eh, dosáhnou zvýšení minimální mzdy. Já přesně nevím, nevidím z toho, kdo bude muset zvednout minimální mzdu podle tohoto návrhu, což znamená, že lepší platy zejména v jižní a východní Evropě nebudou. Eh, takže tolik mé první otázky. Právě tak na slyšeních a v dokumentech, které jsme dostali, jste zmínil několik míst, kde to významně přispěje k překonání genderové propasti mezi platy o 5%. Můžete vysvětlit, jak opravdu tento návrh přesně zmenší platovou nerovnost mezi muži a ženami, protože eh, myslím si, že potřebujeme se spíše eh, postarat o nějaký pečovatelský díl pro Evropu, eh, což by posílilo genderovou rovnost ve všech oblastech Evropy. Já se těším na vaši odpověď a na dobrou spolupráci. Děkuji vám, paní Petr Hansen, a nyní bude mít slovo paní Rafalská za ECR. A prosím pana Vilumsena, aby se připravil. Dzień dobry. Dobrý den, zdravím vás. Děkuji vám za představení této směrnice. Já jsem to velice očekávala, nejenom ze zvědavosti, ale protože to velice těžká výzva, jak řekl pan komisař. Smlouvy eh, nedávají Unii právo stanovit výši mest, a už vůbec ne tedy ve všech eh, členských zemích. Čili eh, otázka zní, jestli tedy tato tento návrh nezasahuje do kompetencí členských zemí. Já mám otázky ke dvěma, eh, dvěma článku, a to 4.2 a 5.2. Článek 4 od členských zemí žádá, aby eh, podpořili kolektivní vyjednávání na úroveň 70 pracovních sil bez ohledu na to, jakým způsobem se tedy mzdy určují, jestli tam je nebo není eh, minimální mzda. Ale některé země, včetně eh, Polska, eh, vlastně dává přednost základní regulaci. Myslím, že Evropská unie nemá kompetence k tomu, aby právě těch 70% nebo ten podíl eh, kolektivního vyjednávání určovala. My to máme na 17%. Je třeba vědět, že tento závazek se bude týkat také zemí, eh, které eh, mzdy určují zákonem a musím říct, že u nás to takto je od roku 2003. My máme ve srovnání s jinými členskými zeměmi poměrně velkou, vysokou mest, tedy minimální mzdu 52% průměrné mzdy a navíc máme také eh, minimální hodinovou mzdu. A pro nás by toto znamenalo eh, zrušit eh, mechanismus, který, na kterém je společenská zhoda. Dále tady máme článek 5. Eh, tady to jsou kritéria, která by měla být zohledněna v mechanismu stanování té mzdy. Otázka, jsou to povinné ukazatele nebo jsou pouze doporučené? Děkuji. Takže tím končí první kolo, tím, že dostane slovo pan Vilumsen. Takže pane Vilumsen, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři. Já mám na vás tři otázky. Za prvé, vy jste několikrát zopakoval, že severské modely nebudou postiženy evropskou iniciativou o minimální mzdě. Není ale pravda, že přestože členské státy si mohou vybírat, eh, jestli dosáhnou cíle minimální mzdy kolektivním vyjednáváním anebo statutární minimální mzdou, eh, pak eh, v té směrnici není žádná výjimka z povinnosti naplnit tento cíl, což znamená, že pracovník bez přístupu k adekvátní minimální mzdě se může obrátit na soud, aby se tento přístup zjednal, což by znamenalo, že země se systémy Eh, které se zakládají výlučně na kolektivním vyjednávání, se ocitnou v situaci, kdy nebudou splňovat eh, cíle směrnice. Za druhé, v zemích, jako je Dánsko a Švédsko, kolektivní vyjednávání eh, zajišťují výlučně sociální partneři, nebo přesněji řečeno, odborové svazy trvají na kolektivních smlouvách a konají v tomto směru kroky, pokud je to nutné. A to, podle tohoto návrhu členské státy mají konat kroky e, v případě, že mzda není 70 Takže tohle není možné vnímat jinak než jako interferenci do, no, do severského systému, e, který by e, patrně mohl vést i k podkopávání motivace vstoupit do odboru. A další otázka. V té směrnici není žádný práh, žádná prahová hodnota. To není překvapení, protože to by bylo složité udělat, aniž bychom otevřeně porušili článek 153 bodu 5 smlouvy. Nicméně máte nějaký odhad toho, jaký bude praktický dopad takovéto směrnice v zemích s nejnižšími mzdami? S nejnižšími statutárními minimálními mzdami. Děkuji vám. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan komisař Schmidt. Prosím, pokuste se odpovídat velice stručně, přestože vím, že je to téměř nemožné. To si uvědomuju, ale podle rozvrhu máte pět minut na první kolo odpovědí, takže prosím, pokuste se vzít to co nejstručněji, prosím. Děkuji. Děkuji vám za podporu v první řadě. Děkuji jednotlivým přispěvatelům a řečníkům za zmínku kolektivního vyjednávání. To je jeden z významných cílů tohoto návrhu. Chceme, abychom respektovali samozřejmě národní systémy, ale přitom, aby byly mzdy férové. Zazněly otázky ohledně dopadu. Na jednu stranu se ptáte na dopady, na straně druhé se, ba- se bojíte, abychom nezasahovali do národních systémů. Pokud nemůžeme zasáhnout do národních systémů, pak nemůžeme zasahovat do ničeho. Takže tady je určitý rozpor jsem si, vši, si všímám, ale to je jiný, jiný problém. Nemůžeme vyhodnotit okamžitý dopad, protože si vyžádá určitý čas, než bude tato směrnice přijata a pak implementována. Ale je to změna přístupu. Protože teď chceme zbližovat mzdy, chceme konvergenci, která bude spíš směřovat nahoru. Já si vzpomínám, že ještě před nedávnem byly diskuze o snižování platů, snižování minimálních platů, dokonce i v některých členských státech. Takže myslím, že tady máme změnu. Rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Většina žen je na minimálním platu, respektive jsou to většina, která těch, kteří dostávají minimální plat. Takže myslím si, že to bude představovat změnu, pozitivní změnu i pro ně. Jinak ano, máme vnitřní trh, který prospívá všem našim ekonomikám ale chceme, aby byl férový také ze sociálního hlediska. Můžeme říkat, že chceme svrchovanost, ale pak budeme mít protekcionismus. Teď nemluvím o vztazích s třetími zeměmi, ale myslím vnitřní protekcionismus. A protekcionismus uvnitř Evropské unie, pokud tohle chcete, tak si budete také muset nést následky. Co se týče ukazatelů, nejsou povinné, těch 60%, 50% nejsou povinné. Chceme, nechceme zasahovat do národních systémů tak, že by tyto systémy se měly úplně měnit nebo zanikat. Chceme jen určitý počet kritérií, abychom měli lepší cíl. Což neznamená, že bych kritizoval, co se děje v některých členských státech, kde se zvyšují minimální mzdy poměrně významným způsobem. Severský model – žádný jednotlivý občan nebude mít právo se obrátit na Evropský soud a žádat nějaký minimální plat. Je to jen otázka základního právního principu, takže to pro ně nebude žádný nástroj. Žádný občan, žádnému občanu nevzniknou takové právo. Takže k ochraně severského modelu. Odstavec 3. To je uznání a ochrana. To tam dřív nebylo. A co se týče toho statutárního minima, to platí pro komisi i pro soud. Soud nemůže ignorovat to, co zákonodárce stanoví. A když nejsou právní ustanovení, tak pak si to soud může různě vykládat. Jako v některých těch rozsudcích, které jsme měli. Ale teď budeme mít jasné ustanovení. A tím pádem modely, jako je ten severský, budou lépe a odpovědejícím způsobem chráněny. Děkuji. První kolo, za, za první kolo odpovědí a teď budeme mít druhé kolo otázek ze strany poslanců. Začneme panem Kasou za EPP a připraví se paní Dobrev. Takže pane Kasa, prosím. Děkuji, doufám, že mě slyšíte. Vítejte, pane komisaři. Zdravím vás, kolegové. Co se týče minimální mzdy na úrovni evropské, o tom se vedou diskuze už nějaký čas. Komise teď vydala návrh směrnice. Je, existuje drastický rozdíl co se týče minimálních, minimálních mest v různých zemích a e, COVID to ještě zhoršil. Ovšem ti, kdo nejvíce ponesou břemeno této krize, jsou ti, kteří jsou méně placení. Neměli bychom ovšem být reaktivní z hlediska pandemie, měli bychom dlouhodobě reagovat na problémy, kterým e, čelí miliony lidí před i po covidu. Lidé musí mít možnost být odměňováni důstojně, vést důstojný život. Komise nyní řekla, že nebude uvalovat konkrétní eh, úrovně platů na, členským stá- na členské státy. Je šest členských států, které nemají minimální mzdu. Takže mohla by komise uvést, jak chce pobízet tyto státy, aby zahrnuli i zaměstnance, kteří jsou zatím zcela mimo možnosti vyjednávání. Paní Dobrév, jeden a půl minuty a paní Alsalány Zareňu. Takže paní Dobrev. Děkuji. Děkuji za tento návrh. Pane komisaři, myslím, že je to historická záležitost. Tolik jsme se tím zabývali v tomto parlamentu i v naší skupině. Já souhlasím s Agnes, že sociální Evropa začíná právě teď. Ale chci připojit pár slov na adresu našich severských kolegů. Vím, že jsou znepokojení. Máte velmi dobrý systém sociálních partnerství. my třeba v Maďarsku na to můžeme, vám to můžeme maximálně závidět, ale uvědomte si, že jsou mnozí, kteří nemají toto privilegium. Vy jste pro nás jakýmsi e, na jakousi příčkou, kterou bychom, které bychom rádi dosáhli. Ale jeden z důvodů, proč třeba systémy sociálního vyjednávání byly zničeny v několika jižních zemích, tak to bylo právě v důsledku špatného zvládnutí krize po roce 2008 a my s tím musíme něco dělat. Má otázka je, pane komisaři, co chcete dělat ve vztahu k těm zemím, které se snaží záměrně ničit ve svých vlastních zemích tyto principy kolektivního vyjednávání a neudělovat práva, která si lidé zaslouží. Uvažujete o možnosti sankcí? Děkuji. A nyní paní Alsalany Zariňu. Ano, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dostavil. Blíží se nám Halloween. A tenhle návrh mě, jakožto Švédku, trochu děsí. Zvláště pro ty z nás, komu záleží na eh, právně eh, podložených politikách, solidních politikách. Komise to předkládá, i když 15 členských států říká ne. A to jen ukazuje, že severské státy nejsou jediné, kdo je, jediní, kdo je znepokojen. Já chápu ten argument týkající se sociální mobility směrem vzhůru, ale i tak, pokud e, nevybudujete systém sociální ve vlastní zemi, na všech úrovních, prostřednictvím všech politik, tak žádný, žádný evropský zázrak to nenapraví. Jedna věc mi chybí ve vaší argumentaci v tomto dokumentu, že tu není žádná zodpovědnost za selhání na národní úrovni. Já myslím, že jsou jiné vhodnější politiky. Já myslím, že komise tu tápe, ocitá se e, ve tmě. A nepomůže to až tolik těm, kdo to skutečně potřebují. Já se nebojím tolik dopadů na severský model, ale bojím se, že ty samotné minimální platy neposkytnou lidem ten eh, tu kýžený lepší život. Děkuji paní Lici za ID a pak se připraví pan Hansen. Takže paní Lici. Buongiorno commissario, eh, grazie per essere... Eh, dobrý den, pane komisaři, děkuji vám za to, že jste mezi nás dnes zavítal. Víte velice dobře, že chceme eh, zastavit eh, mzdový dumping a vyloučit eh, nerovnost v rámci evropské ekonomiky. Máme k vám několik otázek. Za prvé, jak komise se chce vypořádat s typickými smlouvami. K tomu tedy potřebujeme více informací. A dále, jak má vypadat výpočet pro vý, minimální mzdu. Vy jste tam uvedl nějaké příklady, ale třeba v Itálii, jak víte, máme 80 mesti stanoveno kolektivním vyjednáváním. Nemáme minima pro jednotlivé kategorie, ale máme určité proměnné, na kterých, o kterých se to odvíjí. A proto tedy ta koncepce minimální mzdy je trošku matoucí. Co se tedy stane, když tedy eh, budeme mít eh, tedy nějakou minimální mzdu, budou se všechny ty proměnné nadále brát v úvahu. A dále tady máme problém pracovní doby, také počtu týdnu v roce a samozřejmě eh, rozdíly podle toho, na jaké smlouvě je někdo zaměstnán. Nyní paní Petr Hansen, připraví se paní Šidlo. Eh, děkuji vám. Já eh, jsem velice rád, že budete představovat další iniciativy o rozdílech mezi muži a ženami v mezové oblasti. Já mám několik otázek. Vy jste eh, zmínil v úvodním bodě, že sociální eh, pokrok a také eh, koheze jsou zásadní, ale členské země by se také měly zaměřovat na konkurenceschopnost podle jiných odstavců. Takže by mě zajímalo, jak to může být slučitelné se sociální Evropou. A moje druhá otázka jelikož eh, my tady nemáme eh, dostatečně eh, definice v této směrnice, takže to se možná nebude týkat lidí s prekérním zaměstnáním nebo nestálým zaměstnáním. My bychom potřebovali tady, aby se upravila definice, aby byla řádně inkluzivní, aby tedy chránila více lidí. A pak tady máme ještě lidi, kteří jsou mimo eh, trh práce a to jsou ty nejohroženější. Domnívám se, že daleko lepší by byl minimální zaručený příjem. A já myslím, že minimální mzda, to eh, skutečně nepovažuji za nejlepší eh, recept na udržení sociální Evropy a týká se to hlavně těch, kteří nepracují. Děkuji. Nyní paní Šidlo za EKR a poté paní Demirel za GUEM. So Madam Šidlo is not connected. So... Paní Šidlo není připojená, takže dávám slovo paní Demirel a poté paní Rondinelli. Paní Demirel, máte minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane komisaři Šměte. Včera na vaší tiskové konferenci jsem dostala zrovna rovnou tedy dopis od eh, zaměstnaneckých svazů, v Německu a oni eh, se tedy obávají, že tady eh, překračujete kompetence a narušujete tarifní autonomii. Mě by eh, zajímalo, zda podobné hlasy ze strany pracujících jste dostávala také, dostávali také v minulých letech, když komise překládala podobné návrhy. Já tedy se domnívám, že nemáte v úmyslu eh, rušit, eh, rušit tady hm, tarifní smlouvy, tarifní dohody, ale potřebujeme od vás slyšet odpověď. Já si myslím, že by bylo dobré být ještě, eh, ještě hm, jaksi imbecioznější. Eh, my bychom potřebovali taky dostat eh, z chudoby lidi, kteří si z ní sami nepomůžou. A tady to mě chybí. Čili já si myslím, že skutečně tady by bylo třeba eh, usilovat ještě další cíle a myslím, že je třeba to říci že by tedy skutečně mělo být jaksi 60% mediánu nebo 50% průměrného příjmu. A to ovšem nezajistí konvergenci mezi jednotlivými zeměmi. A navíc tady máte ještě výjimky. Kolik lidí myslíte si, že tedy, až to proběhne členskými zeměmi, opravdu zažijí konvergenci svých příjmů? Takže ano, dobře, tady eh, skutečně eh, máme. Eh, toto je nějakou reakci na, řekněme, odboráře, kteří tedy chtějí se nějak pojistit tou minimální mzdou, ale stejně si myslím, že to nestačí. Promiňte, ale hovořila jste více než dvě minuty. My máme ještě deset minut do konce takže prosím, dodržujte čas. Takže ještě paní Šidlo, EKR a poté paní Rondinelli. Eh, dobrý den vám přeji. Mám tady dvě otázky. Za prvé si myslím, že eh, tento návrh přesahuje kompetence Evropské unie, eh, protože minimální mzda to je zcela v gesti členského státu. Každá země má svoje vlastní ekonomické podmínky a e, taky systém e, dohadování mest. A druhá otázka, e, to je důležité zejména Tady to je návrh paní předsedkyně von der Leyen. To v podstatě vzniklo v době, kdy jsme nečekali tak silnou destruktivní druhou vlnu pandemii pro evropské, evropskou ekonomiku. Takže se domnívám v této souvislosti, že v této chvíli možná není eh, zrovna nejlepší nápad eh, snažit se tedy zatěžovat členské země, které už teď dost bojují tedy eh, s regulací, prostě dávat jim další náklad, který zatíží ekonomiky. Děkuji paní Rondinelli nyní a pouze na jednu minutu. Dobrý den, pane komisaři. Já bych ráda především eh, poblahopřála vám k možnosti, že jste vám podařilo tedy eh, přijít s touto důležitou směrnicím návrhem. To je důležité pro Evropský parlament. A my tedy jako hnutí pěti hvězd eh, budeme dělat maximum pro to, abychom podpořili tuto závaznou legislativu tak, aby problematika mest eh, mohla být jednou proždy vyřešena toto směrnicí. Jedním z politických cílů je to, že eh, eh, to, aby se Evropská unie snažila řešit mzdovou konkurenci a mzdový dumping. A mě by zajímalo několik otázek. Jak chceme tedy eh, vyřešit eh, eh, chudobu, chudobu zaměstnaných, pokud tedy nemáme stanovenou minimální mzdu? A za druhé, pokud se týče minimální mzdy a produktivity, můžete to vysvětlit trošku více? Já bych byla nerada, kdyby minimální mzda byla nějakým způsobem navázaná na kritéria která eh, v současné finanční a ekonomické situaci by byla mimořádně eh, obtížná. Nyní, eh, pane komisaři, máte slovo a prosím, pokuste se odpovědět na všechny otázky během těch pěti minut, které máte. Děkuji. Takže pro ty, kteří používají pouze kolektivní vyjednávání, přičemž se to netýká všech Eh, pracujících, takže skutečně proč nepodpořit eh, nebo nepovzbudit eh, sociální partnery, aby rozšiřovali kolektivní vyjednávání. Jestliže je to tak výborné a tak efektivní, no tak proč to tedy nerozřeš, nerozšíříte na všechny zaměstnance? To je záležitost, která tady v tom případě je plně v kompetenci členské země a sociálních partnerů. Tak eh, eh, slyšel jsem tady výtku, že eh, rozbíjíme sociální partnerství. Já, ať hledám, jak hledám, tak nic takového nevidím. My chceme posilovat sociální partnerství a také my tady máme, myslím, že 15 členských zemí, které toto odmítají. Tak já nevím, Eh, ne, opravdu nevím, čím bychom tady udělali to, z čeho nás tady obvinujete. A to jsem absolvoval opravdu mnoho diskusí s ministry členských zemí. Pokud se týče eh, vyšší životní úrovně, ano, to je cílem naší směrnice. Chceme tedy zvýšit životní úroveň lidí. Eh, tak a dále tato směrnice se týká všech těch, kteří mají pracovní smlouvu. Ti, kteří jsou mimo pracovní smlouvy, tak eh, na to máme jiné nástroje. Ale tato směrnice se opravdu týká každého zaměstnance, který má smlouvu. Eh, tato směrnice, tak eh, my samozřejmě, že se může, musíme eh, pohybovat v kontextu ekonomické reality. Eh, my tady máme ale skutečně ty, tu úroveň v úroveň minimální mzdy v členských zemích opravdu v poměru 1 ku 7 mezi jednotlivými státy. A Samozřejmě to také reflektuje ekonomickou úroveň, ale i tady musíme pracovat, musíme posilovat dovednosti, schopnosti, struktury a tak dále. Minimální příjem. Ano, minimální příjem to je jiný aspekt, ale nejdříve je třeba zajistit to, aby ti, kteří pracují, měli slušný příjem a potom tady máme ty, kteří nemohou pracovat a tady se můžeme bavit tedy o tom minimálním příjmu. Já e, e, jsem se také bavil se zaměstnavateli a ta akceptace byla různá. E, produktivita je důležitým prvkem při stanovování mest, ale často se stává, že produktivita eh, není zcela reflektována ve vývoji mest. A já myslím, že tady by se to mělo napravit, aby mzdy eh, jaksi nekulhaly za produktivitou. Dále eh, někteří říkají, abychom tedy Eh, mm, jak si eh, hovoří, tedy se zabývají těmi mzdami, druzí říkají, nepřekračujte kompetence, ale my to neděláme, my nepřekračujeme své kompetence. Eh, ano, my teď máme problémy s covidem samozřejmě, ale znamená to, že jak si lidé kvůli tomu covidu mají nebo prostě ty jejich minimální mzdy mají jít dolů. A hovoříme o lidech, kteří tedy se hodně angažují pro to, abychom se z toho covidu dostali. To bych potřeboval vysvětlit. No, eh, musím říct, že to kolektivní vyjednávání je skutečně jedním z prvkem stanovení mest, ale eh, nemůžeme tady opravdu tolerovat eh, vývoj produktivity, tedy rozdíl mezi vývojem produktivity a eh, vývojem mest. To opravdu takto nejde. Paní předsedkyně, ano, děkuji vám, pane komisaři, za zodpovězení otázek. Eh, pokud ještě naši členové mají nějaké otázky nebo se domnívají, že jejich otázky nebyly zodpovězeny, mohou se obrátit na pana komisaře e-mailem a položit je písemně. Já vám eh, děkuji eh, za účast a omlouvám se za tak přísné dodržování času, poněvadž my máme eh, jaksi omezený čas a děkuji také tlumočníkům, kteří souhlasili s prodloužením pracovní doby o 10 minut. Děkuji vám a přeji vám úspěšný zbytek dne.